Absolutely. Friends, colleagues. Uh... Vážení přátelé, kolegové, dovolte mi, abych zahájil zasedání. Předseda Buzek přijde za chvilku, takže já jenom zahájím. První bod na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. To máte ve spisech. Jestli nejsou k tomu žádné připomínky, tak to můžeme takto převzít. A takže nevidím žádné reakce, takže je to schváleno sdělením předsedy. Koordinátoři se rozhodli zrušit schůzi ITRE v pondělí 13. Um, ehm, e, dubna, ale bude se konat schůze 14. dubna, tak jak byla naplánovaná slyšení o vnitřním eh, trhu energetiky plánovaný na 13. dubna se místo toho bude konat eh, v novém termínu v pondělí 20. dubna od 15 do 18.30. Takže to jsou sdělení předsedy, dále máme schválení zápisu ze schůze minulé 3. až 4. prosince, to máte také ve spisech a pokud nejsou žádné připomínky, tak považujeme také tedy zápis za schválený. Nikdo tedy nemá žádné návrhy, výborně. Pod čtyři je omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení. Jak všichni víme, znečištění vzduchu je průřezový problém mnoho eh, lidí Eh, si stěžuje například na znečištění ze sousedních zemích a Unie by měla vytvořit konzistentní rámec pro řešení tohoto problému. Vsá eh, eh, komise chce vyplnit mezery v legislativě, která by pokrývala i malá topeniště, nejenom velká, která zatím regulovaná nejsou. Hmm, takže hmm, to, tato rozprava by měla trvat asi půl hodiny a já dávám slovo zpravodajovi eh, panu eh, Federlimu. Děkuji, pane předsedo. Gratuluji k vašemu předsednictví. Já jsem zprávu rozeslal, předpokládám, že jste ji všichni četli, takže jenom stručně pár slov k tomu. Jak říkal Eh, pan předsedající, co se týče znečištění vzduchu, mnoho zemí má eh, znečištěný vzduch ze sousedních zemí. Takže snažím se nalézt rovnováhu mezi tím, co navrhla komise a tím, co rozhodla rada na své schůzi. Mám dojem, že tady pár bodů eh, si zaslouží zdůraznit je to souvislost s existující legislativou například, čili musíme zajistit, aby nedocházelo k duplicitní regulaci zaměřené tedy na eh, spalovací zařízení, abychom nezvyšovali zátěž hlavně pro malé a střední podniky, eh, které provozují většinu těch středních spalovacích zařízení, čili tomu je třeba zamezit. Druhý bod je, mm, se týká toho, abychom e, regulaci nepřehnali, týká se to hlavně e, skutečnosti, že jsou to malé a střední podniky, které provozují ta středně spalovací zařízení je třeba nalézt také rovnováhu mezi náklady a přínosy pro zdraví a životní prostředí. Stínoví zpravodajové předloží jistě pozměňovací návrhy, takže ty budu očekávat. Pak jsme se také věnovali otázce flexibility pro nejmenší Ehm, zařízení, ehm, které by také zase neměly být příliš přečežovány administrativou a měla by jim být eh, poskytnuta určitá flexibilita. Také jsem se zabýval eh, výjimkami, které rada předložila, je jich poměrně hodně, já jsem se je snažil zredukovat, tam bude asi hodně pozměňovacích návrhů, ale jsem připraven o tom diskutovat. Samozřejmě při dobré argumentaci můžeme dospět k dobrému výsledku. Snažil jsem se, eh, ono je to hodně technická zpráva a je k tomu mnoho stanovisek, takže musíme Eh, zajistit, že ta administrativa nebude příliš eh, nárok nákladná, nebo ty požadavky nebudou příliš náročné pro malé a střední podniky, aby nedocházelo k duplicitě, aby se nebrzdil eh, produktivní průmyslový sektor, kdy prostě některé mm, země, jako třeba po Baltii, klade důraz na energetickou bezpečnost a v souvislosti třeba s biopalivy. A, takže tolik jsme strany a mm, budu, vezmu na vědomí stanoviska eh, stínových zpravodajů. Děkuji, pane Federli, a nyní eh, dávám slovo stínovým zpravodajům, nejprve za EPP, pan Roy. Tak Děkuji, pane předsedo. Srdečně děkuji i panu Federelimu, zpravodaji. Ehm, my jsme se mohli spojit a já jsem opravdu velice děčný za dobrou spolupráci také s ostatními stínovými eh, zpravodaji. A zdá se, že je to nutné, protože i podle mého názoru je eh, návrh komise problematický. Je tu nebezpečí, eh, že to bude dvojí regulace a zbytečné povinnosti. A když chceme něčeho dobrého dosáhnout, tak někdy přeháníme. A je to tak trochu v rozporu s tím, oč usiluje nová komise, tedy dbát na to, co se má vlastně upravovat. Málo kdy jsem zažil takový návrh, který by skýtal eh, takový počet kritických bodů a souvisí to také s tím, že na radě se o tom také diskutuje a pan Federli již o tom hovořil. Na radě byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů, které jsou vesně extrémně dobré, ale já si myslím, že přístup rady je chytřejší než přístup komise. Tuto větu říkám málo kdy, ale v tomto případě to tak je. A ty návrhy z textu rady pan zpravodaj již převzal, to není třeba opakovat, ale myslím, že je pozitivní, že pan zpravodaj zohlednil eh, to, eh, eh, tu úpravu, která se týká agregací, která se týká povolování a další návrhy rady. A je tu nebezpečí dvojí úpravy a já bych chtěla proto předložit nějaké návrhy, které poslouží k projasnění. A myslím, že to tady nedělá komise, to musíme udělat my sami. Eh, musíme tu stanovit jasné eh, hranice, protože ta původní eh, směrnice pro malé střední podniky patří pro zařízení do 50 MW a tady se to týká větších zařízení. Pokud máme upravovat něco, tak se to nemá týkat to, co je již předmětem úpravy. A nyní ta část, která se týká částic, ta definice není jasná a to by eh, stoprocentně vedlo k právní nejistotě. Rada předložila eh, návrh, kdy eh, hovořila tedy jasněji o částicích a to my můžeme jakožto parlament podpořit. A potom zajímavý návrh. Rada tu stanovuje rozumné výjimky, například pro zámořské oblasti ostrovy, kde vládnou jiné podmínky, jiné problémy s ovzduším. A dále úpravy pro eh, eh, spalovací zařízení nebo elektrárny, které mají být odstaveny, anebo pro místa, kdy eh, dochází k překračování hodnot ovzduší. Tady je mnohé třeba zlepšit. V zásadě a závěrem je třeba říci a hned se vrátím ke své počáteční připomínce. Je to tedy problematický návrh, který předložila komise. Rada předložila návrhy, které mohou podle mého vést ke zlepšení a já se domnívám, že mnohé návrhy akceptovat můžu můžeme, stejně jako eh, pan zpravodaj eh, většinu z nich eh, zapracoval. Já předložím ještě několik návrhů a budeme se snažit o zlepšení. My bychom si to bývali mohli ušetřit, kdyby komise pracovala trochu přesněji. Děkuji, pane Royle. A nyní paní Kumpala Nače za SAD. Korvelies puhun omaa kotimaista kieltäni so... Eh, děkuji, budu hovořit ve své mateřtině. Chtěla bych vám popřát velice příjemný týden eh, po té dovolené a eh, Nyní tady není příliš mnoho lidí, ale děkujeme panu Fedelajovi, že jsme obdrželi dokument včas. A je tedy potěšením s ním spolupracovat. Obdržela jsem eh, některá sdělení, která se kryjí s tím, co říkali již někteří předřečníci. Bio eh, energie by eh, měla být také předmětem našich úvah když usilujeme o čistotu ovzduší a je také velice obtížné přistupovat jednotně k celé Evropě, protože tu máme nejrůznější regiony a potom směrnice o e, mezních e, e, hodnotách znečišťujících látek přišla velice rychle. A mm, ty emise, které vydávají malé a střední podniky, jsou méně než 5 a my doufáme, že se ovzduší v Evropě zlepší, že bude čistější a budeme e, moci tímto způsobem omezovat e, únik znečišťujících látek do e, vzduší. V následujících dnech se vrátím tedy k těm sdělením, které jsem obdržela a myslím, že se tím budeme zabývat na našem výboru. Je třeba usilovat o to, abychom tedy dosáhli těchto cílů. Před námi ještě tedy velmi mnoho práce, eh, jak eh, vytvořit ty správné úpravy. Pan Federli předložil některé návrhy, které se týkají lepšího využívání bioenergií, dále komise i rada eh, specifikovali některé tematické oblasti, já pocházím z Finska a je velice obtížné, když se na tomto výboru hovoří o eh, energetické bezpečnosti, o využití energií, o využití eh, bioenergií. To je obtížné, to jsou tedy ty nejzávažnější otázky, které třeba zohlednit, pokud máme dosáhnout dobré vyváženosti. Myslím, že budeme mít tedy dobré sdělení a uvidíme, co všechno bude zohledněno. Děkuji a pan Krobáčik za EKR. Pani przewodniczący. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, já jsem chtěl také srdečně poděkovat za tuto zpravodaji, za tuto zprávu a také poblahopřát zpravodají, protože si myslím, že ta zpráva je velice dobře zpracovaná. A možná bych měl pár podrobností právě v souvislosti s těmi eh, středními nebo malými spalovacími zařízeními, tam, kde právě ještě neexistují žádné právní předpisy. A regulace nebo právní předpisy, tedy které se týkají právě těchto zařízení, nabízejí eh, zde velkou možnost provozování těchto spalovacích zařízení a pan Federle vlastně o tom hovořil, to znamená dvoj, dublova, dublo, dublovaná regulace, případně příliš mnoho um, regulace, což by zatěžovalo ty malé a střední podniky, které jsou právě těmi, které uh, provozují tyto zařízení do 500 MW právě tyto, tato zařízení představují většinu eh, těchto zařízení. Velkou část té zprávy mohu podpořit a myslím si, že bychom mohli říct, eh, že stoprocentně v podstatě se zde zbližují naše názory. Nicméně také důležité najít společné řešení v našem eh, výboru takže naše hlasy, které zde vlastně vyjádříme, eh, aby tak, aby našli také podporu v parlamentu. Uh, Takže nyní stručná vystoupení mm, poslanců. Pan Cazenovský, má, dal jste o slovo? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem myslel, že bude to až po eh, stínových zpravodajích. Já bych se připojil ke kolegovi eh, Marku Grobarčíkovi, k panu kolegovi Herbertu Royalovi, protože si myslím skutečně, že to stanovisko a ten přístup zpravodaje je velmi rozumný eh, a opatrný, protože je to komplikovaná norma a eh, hlavně v případě eh, tam, kde se jedná o centrální vytápění, tak dramatický přístup a razantní přístup by mohl způsobit rozpad takovéhoto systému a navíc by se ta situace v, daném, v dané oblasti zhoršila, protože by se rozpadl na několik stovek, desítek stovek eh, jednotlivých lokálních topenišť. Jsem velmi rád, že takovýto přístup se zaujalo a myslím si, že tato norma je velmi důležitá, velmi vážná eh, i z důvodu toho, aby nedocházelo k dalším eh, nesrozumitelným tahanicím nebo Eh, vazbám mezi jednotlivými příhraničními státy. Ještě jednou děkuji panu eh, zpravodaji za takovýto přístup a velmi jej podporuji. Děkuji. Thank you. Děkuji. Dále paní Virkonen, prosím. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Kyllä tässä valio... Děkuji, pane předsedo. Je třeba, abychom se v tomto e, výboru podívali z hlediska průmyslu na to, co tyto návrhy budou pro něj představovat. A to bylo již řečeno, jistě otázka čistoty ovzduší je nesmírně důležitá, ale je třeba také vidět, e, jaké změny e, sebou přinesou jaké náklady. Tedy potřebujeme věnovat eh, zvláštní pozornost posouzení dopadů. Má země, Finsko je malá země a u nás bude asi na 400 takovýchto spalovacích zařízení, ale eh, eh, možná to není správné číslo, může to být i 4 tisíce a může to mít značné dopady na náklady. Eh, přesto tyto velké investice do zajištění kvality ovzduší budou přínosné a proto se domnívám, že je třeba vidět, kde budou problémy z hlediska eh, čistoty ovzduší, aby si země sami stanovily své úpravy. My o tom hovoříme z evropského, celoevropského hlediska, hovoříme o evropských mezních hodnotách, ale členské státy by měly mít možnost přijmout ještě přísnější mezní hodnoty, pokud to ovzduší, kvalita ovzduší činí problémy, zejména v tom přechodem období je třeba zvážit přínosy a náklady. Děkuji. Pan to má slovo, prosím. Děkuji, pane, děkuji, pane předsedo. Já zcela souhlasím s tím, co zde zaznělo, tedy a také samozřejmě s tou zprávou, kterou zpracoval zpravodaj, obsahuje velice zásadní záležitosti a to, že malé a střední podniky, protože to je právě to téma, o kterých zde mluvíme, že je riziko, že budou konfrontovány s příliš vysokými náklady, pokud by museli dodržovat ta stejná pravidla, která platí pro velká zařízení. Takže je potřeba eh, brát v úvahu specifičnost eh, malých a středních podniků. Tedy souhlasím s tím opatrným přístupem. Nicméně mm, jsou zde určité otázky, které vyvstávají podle mého názoru. Jsou to údaje, které se zde objevují, ale nevím zcela jistě, jaký je zdroj těchto čísel. Hovoří se o 400 tisících předčasných úmrtí ročně. Odkud pochází toto číslo? Jaký je zdroj? Protože víte, já si nemyslím, že existují nějaké konkrétní výzkumy nebo studie v této oblasti. Já se nejsem si jistá, že jsou konkrétní čísla, která vyplývají z nějakých vědeckých studií nebo ty miliardy, eh, miliony eur, které se investují do zdravotnických systémů. To jsou čísla, která mi připadají tak trošku divoká. Pak se říká, že HDP by se mohlo zvýšit o 12 až 13 zvýšení HDP o 12 až 13 tedy. To to také mám takový pocit, že se zde uvádějí čísla, která se mi zdají nepříliš nebo ne, nezdají se mi příliš jasné ty zdroje, ze kterých pocházejí a nevím, jestli bychom měli schvalovat eh, regulaci, která, budou mít, která bude mít dopad na život občanů, tak je potřeba, aby ta čísla opravdu byla pevná, aby vycházela z jasných podkladu, tak aby byla odůvodněna. Děkuji, pan Solikiotis. Na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. I já bych rád velice poděkoval panu zpravodaji za předložení jeho stanoviska a musím se zmínit o něčem, o čemž hovořili již ostatní. Tady jde o 75 středně velkých spalovacích zařízení, které jsou ve správě malých a středních podniků. A to je důležitý aspekt. Musíme dbát na to, abychom nepožadovali příliš mnoho právních úprav. To by mohlo vést k pochybení pochybení, protože malé a střední podniky nemají e, možnost se tak rychle přizpůsobit tolika právním předpisům. A ještě bych chtěl říci, nehledě na velká spalovací zařízení, ta z části e, patří k velkým Eh, hospodářským konglomerátům na světě, jsou v Číně a v dalších zemích. Eh, takže Evropská unie eh, tomu také musí věnovat pozornost. Děkuji. A nakonec pan Tamborano, prosím. Salve, ci troviamo davanti a una proposta di direttiva che in teoria afferma che dobbiamo diminuire anche... Děkuji. Je to eh, právní akt, který by měl snížit eh, eh, znečištění ze středních a malých spalovacích zařízení. A samozřejmě toto znečištění má velmi negativní dopad na zdraví evropských občanů, ale je pravda, že tato směrnice Eh, má určité mezery, protože eh, je vlastně, měl by být součástí eh, veškerého celého toho balíčku návrhu, ještě, který předložila komise pana Barosa a ve kterém chce pokračovat komise Junkara. Nevím tedy, zda tato směrnice skutečně má budoucnost, zda tedy já se domní, já jsem pro, aby věci se více vyjasnily. Rada se už zabývala tímto návrhem směrnice a rozhodla o určitém vyjednávacím základě. Tento text vlastně přebírá ten původní text, ale určitým způsobem oslabuje ta stanoviska nebo názory, na kterých se už sjednotili. Hlavním cílem by mělo být samozřejmě chránit zdraví obyvatelstva. Když Evropská rada vyslala jasný signál, to znamená, říká, v podstatě nám říká to, že se tou problematikou až tak nezabývala, nicméně potom vydala určitý přepracovaný text, který ale potom padl. A přitom tady stále je ve hře zdraví, eh, naš, eh, zdraví a život našich občanů. A o tom nelze přece vyjednávat, to nelze spochybňovat. A my musíme nutně se zasazovat o ochranu zdraví. Tento návrh stanoviska je přebírá určité návrhy rady. Doufám, že budou navrženy konstruktivní pozměňovací návrhy s cílem zlepšit eh, ten text. Já si myslím, že dal, dali jste mi tři minuty, ne, pane předsedo? Yes. Considerato tutto questo, cercherò comunque di proporre emendamenti con spirito costruttivo. Takže na základě tohoto všeho, co jsem řekl, předložím pozměňovací návrhy s cílem zlepšit ten text s hledem eh, k 20 mg na metr krychlový. To by měl být ten limit emisí, zejména pro ta malé a střední zařízení, protože ta směrnice chce v, té komis, v tom textu původním komise jsou určité věci, které nejsou dobré. Chtěli bychom také posunout to datum, eh, ke kterému by malé a střední podniky měly se řídit podle této ehm, směrnice. Potom také se to týká určitého rozdělení na oblasti a je potřeba, aby se také prováděly kontroly eh, těchto zařízení. Já, vy jste, vy jste mě přerušil, pane, <laughs> ale tím jsem ztratil už 30 vteřin jsem stínovým zpravodajem, takže opravdu formálně protestuji, pane předsedo, a tímto tedy končím svůj příspěvek. for... Děkuji. A nyní za komisi pan Christopher Allen, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Za komisi bychom rádi tady vyslovili pár poznámek, které by mohly pomoci ehm, poslancům eh, vypořádat se s tímto dokumentem. My jsme uvažovali o různých alternativách emisních limitů u e, těchto spalovacích zařízení a máme různé scénáře s různými náklady. Náklady většiny malých a středních podniků, které provozují tato zařízení, se zvolila snížit maximálně náklady e, a e, administrativní a monitorovací Eh, náklady hlavně u malých topenišť. Rozdíl mezi náklady eh, na vysoké no, standardy aplikované v některých zemích a návrhem komise je faktor 8. To znamená, abychom měli pro přiměřené návrhy přiměřenou regulaci tohoto odvětví, takže například u nejmenších zařízení jsme v našem návrhu snížili monitorování na jednou za tři roky Víme, že třeba eh, doma si své kotle musíme nechat revidovat eh, každý rok jako občané, ale ten systém prostě eh, je nastaven, nebo v tom návrhu, takže by to bylo jednou za tři roky ze strany malých a středních podniků. Co se týče toho, jak přispěje tento dokument ke snížení znečištění, tak E, tyto podniky představují asi 5 znečištění, ale ten potenciál e, v oblasti snížení e, emisí, které zatím nebyly regulované, tak to může odpovídat až 20 nebo 25 vlastně poklesu oproti současnému stavu. Co se týče předjímání nebo tedy prevence eh, těch, eh, těm 400 tisícům předčasných úmrtí. To je výsledek epidemiologické studie na základě hm, eh, studií VTO a jsou to skutečně výsledky vědecké studie. Je to uvedeno v studii dopadů pro tuto politiku, která je navržená. A konečně bych chtěl tady zmínit další dimenzi této diskuse, a sice Evropská unie je v čele v, ve světě v boji se znečištěním a hrozilo by, že ztratí svou eh, pozici na trochu v, vůči v porovnání s konkurencí ze Spojených států a z Asie. A tato směrnice patří mezi ty směrnice, které vyšlou dostatečný signál průmyslu, že je potřeba pokračovat v inovacích a e, udržet si místo na mezinárodním trhu který roste velmi rychle. Třeba jen v Pekingu v příštích pár letech bude investováno 5 miliard do omezení znečištění, což je víc než náklady na celou tu strategii v Evropě. To znamená, že tam to představuje veliké odbytiště a velikou a my máme silnou základnu, která se do toho může zapojit. Takže já doufám, že tím jsem reagoval na ty hlavní body, které tady zazněly. Děkuji vám. A nyní vracím slovo panu Federlimu na závěr. Uh, thank you. Děkuji, děkuji všem stínovým zpravodajům i členům tohoto výboru. Já jsem si všechny vaše připomínky poznamenal a jsem si opravdu jist, že se nám uh, podaří dosáhnout uh, většiny. A já vám ještě jednou děkuji za ty připomínky a těším se na příští setkání stínových zpravodajů. Co se týče těch těch čísel bylo by dobré. E, komise hovořila také o Evropské ekologické agentuře a ta čísla jsou z roku 2011 a e, e, nezohledňují celou řadu věcí. Myslím, že to je třeba říci, protože když budeme odmítat některé údaje VTO, tak potom tady už nebude velký prostor pro diskuze. To ti nepředpo, nepředkládají legislativu, o které by nebylo možné diskutovat, pokud nezohledníme, co e, emise způsobují. Potom ty náklady vzniknou zase e, v jiné oblasti a ty půjdou z kapes daňových poplatníků. To e, tedy E, znamená, že musíme řádně pracovat s čísly, to ano, ale to neznamená, že e, těchto 400 e, tisíc úmrtí z roku 2011 působí malé a střední podniky. Já vám, kolegové, velice děkuji a myslím, že až nastane čas, že o tom budeme dobře hlasovat. Děkuji, pane Fedeli. Já bych chtěl závěrem říci, že 26. února v poledne je lhůta eh, k předkládání pozměňovacích návrhů. Tak to je vše. Uzavírám počet 4. Bod 5 máme velké potěšení, že můžeme eh, přivítat prvního místo předsedu eh, France Timmermanse, který je zodpovědný pro zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy a právní stát listinu základních práv. O nás nejprve seznámí s svým programem a e, potom se dotkne určitých aspektů e, politiky, které se týkají činnosti našeho výboru e, vítejte na našem výboru. Počítáme eh, asi s hodinkou na diskuzi. Prosím, máte slovo. Já vám velice děkuji, pane předsedu, a budu opravdu velice eh, stručný, eh, protože já bych si chtěl také vyslechnout očekávání, přání, pochybnosti vašeho výboru. Budu se tedy snažit stručně pohovořit o prioritách komise, zejména v tomto roce. My jsme pracovali na tom a bylo to také ještě předmětem četných debat v tomto parlamentu. Máme omezený program komise na rok 2015, který se eh, opírá o iniciativy, které budou zahájeny v roce 2015 a také jsme oznámili, že celou řadu eh, oblastí stáhneme, předložíme konkrétní návrhy Eh, seznámíme eh, vás se s tím a v tomto roce se zejména zaměříme na takzvaný Junckerův plán eh, pro růst a vytváření zaměstnanosti. To se přímo týká činnosti vašeho výboru. Také jsme začali pracovat na energetické Evropské unii. To je velice důležité vzhledem k tomu, že v v mnoho států usiluje o vnitřní bezpečnost a tak se budeme zabývat otázkami interní bezpečnosti a <clears throat> já doufám, že Evropský parlament bude hlasovat tak, aby nám to eh, umožnilo dále pracovat na evropském PNR systému. Dále bychom chtěli využít veškerých možností, které máme v šengenské oblasti, abychom zlepšili kontrolu vnějších hranic a budeme Eh, iniciovat, aby eh, úřady zajistily lepší bezpečnost pro naše občany. Eh, jednotný digitální trh je také naší prioritou, kde se budeme velice angažovat a pro mě je velkou prioritou udržitelný rozvoj. A já věřím, že komise má za povinnost držet krok s ostatními ostatními oblastmi, kdy došlo k velkému pokroku v technologii a my vám předložíme plán, jak bychom chtěli ještě zvýšit angažovanost Evropy a zejména bude znovu navržen eh, plán, který se bude týkat odpadů a opakovaného využití materiálů a ovlivnění životního cyklu materiálu a závěrem, a to domnívám se, že to je velice důležité, chtěli bychom s parlamentem i s radou vést zevrubnou rozpravu o postupech na základě interinstitucionální dohody a Doufáme, že se to plně zapojí Evropská rada, protože je třeba zjednodušit způsob, jak připravujeme legislativu a zejména se musíme zabývat otázkou eh, prováděcích aktů a aktů eh, v přenesené pravomoci. Pokud to může být takto stručné, eh, budeme mít více času na vaše otázky a připomínky. Já vám velice děkuji, pane Timmermansi. A jménem EPP dávám slovo panu Píprovi. Prosím, pane Píper, máte slovo. Děkuji vám, pane Timmermansi, za slova na úvod. Já s vámi mohu mluvit německy, protože v Němčině velice dobře rozumíte. Máme několik pozitivních věcí, které bychom chtěli uh, zmínit a pochválit, jakožto první místo předseda jste zodpovědný za zlepšování právní úpravy a další otázky a tím pádem máte určité právo dohledu nad ostatními kolegy, pokud tu eh, bude hrozit nebezpečí vzniku byrokracie, tak se můžeme obrátit na vás. A vy jste se odvážil stanovit nějakou eh, lhůtu, když eh, se to Eh, eh, ten, ty termíny nepodaří eh, dodržet, tak se na vás obrátíme. A některé věci chcete opravdu stáhnout, vy jste se o tom zmiňoval, týká se to recyklace. Mikrofon, prosím. A to nám dodává odvahu, že se můžeme zaměřit opravdu na důležité věci v Evropě. A já mám dvě otázky. Jedna se týká Junkrova plánu. V současnosti se v Evropském parlamentu diskutuje o tom, proč tyto prostředky, které mají umožnit záruky, mají plynout vysloveně z oblasti výzkumu. Proč bychom je neměli více eh, čerpat ze strukturálních nebo zemědělských fondů? Nebylo by konkrétnější úvahou eh, v eh, mezidobí eh, změnit ty eh, eh, kanály financování, zajistit alternativní nebo doplňkové financování. A má druhá otázka se týká tématu zlepšování právní úpravy jako takového. Vy jste hovořil o Štojprově skupině, kterou chcete posílit. Má vzniknout určité gremium eh, mezi eh, radou, parlamentem a komisí. A to je přesně to, eh, co jsme požadovali v listopadovém usnesení v parlamentu. Podívejte se na článek 21, tam je to uvedeno, ale do, jak daleko půjde nezávislost komise, jak daleko půjde ten test a kontrol a otázka subsidiarity, do jaké míry eh, tady bude skutečný eh, eh, zákonodárce. Jak má fungovat toto grémium, které má vzniknout mezi těmito třemi institucemi? Děkuji. Děkuji, pane Pípr. A nyní za skupinu SAD pan Martin, prosím. Oui, merci. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Já budu velmi stručný. Já bych chtěl na vás apelovat, protože jste řekl, že priorita komise je udržitelný rozvoj, to je dobré, to je také naše priorita a chtěl bych se na vás obrátit zejména a interpelovat na vás ohledně jednoho odvětví, které je velmi důležité a to je výroba fotovoltaických panelů. Víte velmi dobře, že Čína zaplavuje evropský trh těmito panely a mám pocit, že je to trošku eh, chyba Evropy, možná nebylo dost Evropy, ale zatím za tou invazí v uvozovkách tady těch fotovoltaických panelů z Číny je zde také role, kterou hraje čínský stát. Platí to pro fotovoltaické panely, ale platí to také pro mnoho dalších průmyslových odvětví a vidíme zejména tu skutečnost, že často jsou to právě skryté nebo poloskryté pomoci čínského státu, díky kterému pronikají na evropský trh. Já bych chtěl zdůraznit nebo zeptat se, zda si myslíte, že zejména v některých průmyslových odvětvích, protože pravidelně se na nás obrací mnoho eh, průmyslových podniků a odvětví, odvětví. Je to samozřejmě moje hledisko a můžete říci, zda ho sdílíte. Zde je tedy vůle státu působí tedy na jiném kontinentu a tedy Evropa. Když se na to podíváme blíž na ty obchodní výměny, na jejich rozsah, tady, tak ty vlastně jsou v rozporu s Evropskou smlouvou. Evropská smlouva podporuje samozřejmě volnou hospodářskou soutěž, ale tady to tak není, zejména z hlediska udržitelného rozvoje, z hlediska politiky recyklace. Tady je skutečné nebezpečí a opravdu velký problém, zejména co se týká dopadu některých podniků, zejména z Číny, a já bych chtěl vědět, co hodlá Evropská komise dělat a nemyslíte si, že v určitém okamžiku po vzoru toho, co bylo provedeno například eh, v oblasti bezpečnosti vozidel nebo eh, obráběcích strojů, kde Evropa stanovila bezpečnostní předpisy, nemyslíte si, že abychom měli skutečnou evropskou politiku v oblasti recyklace, udržitelného rozvoje a zejména environmentálních standardů, nemyslíte si, že je čas opravdu je vnutit, je stanovit? To znamená, nebudeme žádat o stanovisko Čínu, Spojené státy, my prostě stanovíme, vnutíme naše normy a myslím si, že na tom získá celá planeta, protože budeme stimulovat ostatní kontinenty a ostatní eh, průmyslová odvětví prostě také vstoupit tady do tohoto kruhu. Eh, Děkuji za EKR. Pan Duncan, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane eh, první místo předsedo, jenom stručně. Já se domnívám, že jsme ve fázi, kdy se v této oblasti vytváří programy, ale já si dělám starosti, jak můžeme dosáhnout pokroku z hlediska posuzování dopadů. Eh, měli jsme určité problémy v minulosti, posuzení odpadů neodpovídalo eh, našemu očekávání a já bych byl velice rád, kdybychom mnohem eh, více eh, usilovali ještě o zjednodušení, eh, co se týče sítě u v oblasti Severního moře. Já se domnívám, že bychom tak mohli dosáhnout značného pokroku a to je velice cený, podstatný prvek efektivity, funkční síť a k tomu potřebujeme eh, rozumné a bezpečné posouzení dopadů. Eh, skupina ALDE, pan Federle, děkuji, pane předsedo, děkuji, eh, pane komisaři. Jsou tu ještě další otázky, které se s tím pojí a já jsem eh, vám již položil. Týká se to legislativy, která prochází eh, komisí, radou i parlamentem a není řádně implementována, anebo když je prováděna, tak stále ještě řádně nefunguje, protože tu nejsou kontrolní systémy pro tuto legislativu. Eh, jedna z velkých oblastí, která ovlivňuje důvěru v Evropské unii, před eh, volbami do Evropského parlamentu se o tom ve Švédsku diskutovali. Je to sice docela dobrá legislativa, ale řádně se neprovádí v různých státech a než tedy budeme mít kontrolní strukturu, eh, že dochází k řádné implementaci, než budeme mít eh, také určitý způsob sankcionování nebo ukládání poplatků těm, kteří tu legislativu neplní, neprovádějí, potom, eh, myslím, příliš nepomůže, abychom hovořili o nové legislativě, když ta stará nefunguje. Já vím, eh, že eh, komise to zahájila, ale jistě se k tomu vyjádří i rada. Je třeba aby se naplňovalo to, na čem jsme již pracovali. Děkuji a nyní za kue pan Silišotič. To, dne. Děkuji, pane předsedo. Pane eh, místo předsedo komise, já bych se rád dotkl o jiném dalším tématu, a to o postupech, které používá trojka. Eh, součástí je i Evropská komise. To usnesení, které vydal parlament z hlediska k trojky obsahuje vyjádření v tom smyslu, že extrémní politika úspor škodí i Evropské unie a že se tak nedodržuje Lisabonská slova a listina základních práv. Situace je taková, že eh, se prohlubuje nerovnost mezi bohatými a chudými, že se šíří eh, chudoba a nezaměstnanost, zejména nezaměstnanost mladých. Eh, jak můžete podporovat memorandum eh, mezi členskými státy, zejména z hlediska základních práv, také proto, že tady nerespektujeme řádně základní práva Evropské unie. Vycházíme eh, vlastně z toho, že je nutné respektovat základní práva v členských státech. A eh, co se týče účasti jednotlivých národních eh, parlamentů v rozhodovacím procesu, to je velice důležité téma, také důležité padá, je otázka, jak zajistit transparentnost právních úprav a to zejména na pracovní skupině, která vytváří určitý tlak vzhledem k jednotlivým zájmům. Zmiňuji se o tom, že se tu právě porušuje zásada právního státu. Mr. Borelli, please. Za IFTT e pan Borelli, prosím. Dě, děkuji. Vážený pane místopředsedo, já vám děkuji za to, že jste přišel mezi nás do našeho výboru. Jak jsem již měl příležitost vám říci na konferenci předsedů, tak já rád vidím výsledky. Zabýváme se zde návrhy, ale potom to, co je důležité, tak to jsou výsledky, kterých dosahujeme. Viděli jsme zde mnoho návrhů, například o oběhovém hospodářství. Vy říkáte, vy jste řekl, že některé z nich budou znovu předloženy, znovu zavedeny. Tomu úplně nerozumím. Když by tedy měly být znovu zapracovány, znovu začleněny tyto akty, například pro malé a střední podniky, myslíme si, že by to sice mohl být určitý impuls, ale jaký bude rozdíl mezi touto, těmito legislativními akty a tou předchozí? A děkuji vám za vaši odpověď. Thank you. Děkuji. A nyní e, dostanou slovo ostatní poslanci. První je paní De Castillo. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji vám, pane Timmermansi, za vítejte mezi námi. Já bych byla ráda, kdyby se konkretizovala Já bych chtěla vědět, jak komise jasněji definuje postupy související s, tím, s takzvaným panel of scrutining, kontrolním panelem, tedy jaký je časový harmonogram tady proto. A za druhé, druhá otázka, eh, legislativní proces je poměrně zdlouhavý. Je pravda, že eh, mezi rozhodnutí musí přijmout rada, po eh, parlament, mezi tím je potřeba provést hodnocení dopadu, potom někdy se musí eh, ty texty revidovat. Myslíte si, že to takto skutečně bude? Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní pan Hroil, prosím, máte slovo. Herzlichen Dank. Děkuji. děkuji Pane Tyromanci, pane místo předsedo, mám dvě konkrétní otázky. Když se všichni domníváme, že musíme pracovat na stávajících právních úpravách, musíme se postarat o to, aby se to také e, provádělo. A co se stalo e, na téma ekodesign? Já myslím, že by to byl dobrý příklad, kde bychom e, nutili lidi, aby měli velmi mnoho právních úprav a to by komise tedy měla trochu šlápnout na brzdu. A druhá otázka k jiné oblasti, která s tou regulací také souvisí. Když máme, když chceme dosáhnout hospodářského růstu a podílu průmyslu až 20%, jistě o tom můžeme hovořit a nic nedělat, ale i určité části můžeme eh, také dosáhnout úprav těch právních úprav, jak chcete dosáhnout tohoto cíle těch 20 Mr. Tajani, please. Next. Pan Tajani, prosím. Děkuji. Stále se hovoříme, velmi často hovoříme o malých a středních podnicích. V současné době stále nevidíme, že by došlo k nějakým zlepšením, ke kterým by komise přispěla v posledních letech. Jsou stále problémy přístupu finan- k financování, k finančním prostředkům, čili v praxi jsou zde stále problémy, na které malé a střední podniky narážejí. Takže jakým způsobem zjednodušit tento přístup malých a středních podniků ke všem programům Evropské unie? Vzpomínám si, že když v de, například v DG Transport skutečně eh, vznikají problémy, když se například malé a střední podniky chtěly účastnit programu Marco Polo. Takže tyto problémy existují stále. Co tedy dělat, aby se zjednodušil přístup malých a středních? A další je pan Sorinho, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo. Eh, především vám blahopřeji. Ehm, zlepšování právní úpravy, to je velice důležitý proces i pro zvýšení konkurenceschopnosti v Evropské unii eh, a k zajištění globálnější ekonomiky. Ale hlavní problém nesouvisí s otázkou právní úpravy, ale s otázkou, že toho, že má být lepší. A pokud mm, se o tom bavíme, tak vidíme, že každý si pod pojmem zlepšování právní úpravy představuje něco jiného a představuje si i jiné cesty. Třeba v oblasti energetiky to pro mě znamená větší e, soběstačnost a efektivnost, lepší využití zdrojů, efektivnější využití zdrojů v ekonomice a znamená to méně agresivní přístup k, k, eh, ekonomiky k životnímu prostředí a eh, představy o digitální ekonomice a finančních trzích a mám vlastní interpretaci toho, jak to má vypadat, e, například co se týče daňových rájů a jejich regulace a podobně. Takže e, zlepšování právní úpravy může pomáhat e, k, ale musíme mít jasnou vizi, která například bude usnadňovat mobilitu, a měla, by, měly by tu samozřejmě být určité politické směry, ale je to hlavně o lidech a to je naše hlavní role tady. Já se domnívám, že 25. bude e, vyhlášeno sdělení o energetické unii, takových sdělení bude celá řada a to je všechno o zlepšování právní úpravy. Děkuji. Děkuji, paní Tali, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo Timmermansi za tuto výměnu názorů. Jak už tady zaznělo, hovoříme o snižování administrativní zátěže pro podniky a e, snižování byrokracie, což je pro, pro vás priorita, ale jak chcete e, postupovat v rámci snižování administrativní zátěže, jaké jsou cíle a termíny a Eh, jak to chcete udělat a jak chcete eh, zahrnout tuto agendu s jinými politikami zaměřenými na malé a střední podniky, tak aby z toho tyto podniky měly přínos a eh, kromě toho revize Small Business Act není součástí programu vaší komise. Vy jste Eh, všem dostal stovky podnětů, tak by mě zajímalo, jakým způsobem chcete postupovat v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Pan Hebrandy, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste přišel dnes mezi nás. Zdůrazňuje se zde byrokracie, respektive odpourávání byrokracie a množství pravidel, která platí. To je samozřejmě dobré, ale já bych, já mám raději deset dobrých pravidel než jedno špatné, takže problém není pouze ta kva- to množství, ale hlavně ta kvalita také. A dále, a to je otázka, kterou bych vám chtěl položit, to znamená způsob, jakým ta pravidla, respektive ty předpisy vznikají, to samozřejmě hraje také svou roli zejména v rámci těch legislativních postupů. O čem hovořím? Totiž pozice evropských států, států Evropské unie. Evropská unie už za samotné své definice je celek jednotlivých členských států, ale mám stále více pocit, že jednotlivé členské státy se stále méně cítí, že jsou skutečně členy Evropské unie. Oni říkají, to je Brusel, Brusel který. A oni nejsou Brusel. Alespoň tak se to často podává. Moje otázka se tedy týká tohoto chování, tohoto postup, postoje členských států. Zda právě toto není ten zásadní problém Evropské unie. Je to právě také problém, který eh, je podmínkou pro tu kvalitu těch pravidel a těch legislativních to Mám na mysli zejména společnou zemědělskou politiku, víceletý finanční rámec a tak dále. To není ani tak ta kvalita těch původních návrhů, který, která působí problém, ale spíše postoj členských států, čili jakým způsobem by se mohla změnit ta, zlepšit ta legislativa, aby jednotlivé členské státy pro sebe co nejvíce vytěžily. Podívejme se na Junckerův návrh Víme, že členské státy mají často hodně nacionálně zaměřený postoj. Kladou si otázku, jak Evropská unie může jim financovat nebo spolufinancovat jejich národní programy, než že by se snažili hledat nějakou doplňkovou eh, přidanou hodnotu. Takže je to právě otázka té efektivnosti té legislativy, kterou zde zavádíme. Eh, Evropský eh, Účetní dvůr poslední eh, roky zpracovává relativně eh, kritickou zprávu a já bych chtěl právě položit otázku ohledně postoje členských států, abychom neměli kdy více kritiky. Děkuji, pan Penson, máte slovo. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit ve své mateštině. First of all, <laughs> thank you very much. Uh, Takže především děkuji panu Timmermansovi, že přišel mezi nás. A já mám jednu otázku a ta se týká směrnice o opožděných platbách. Uh, otázky, které jsou nejdůležitější pro malé a střední podniky, to je přístup k trhu, boj s, s byrokracií a přístup ke kapitálu, ke zdrojům financování. A komise, komise se tomu věnuje a ta směrnice o opožděných platbách. Chci se zeptat, zda dobře funguje. Mně se zdá, že ne, minimálně v mojí zemi. Je tam mnoho podniků, které v tuto dobu stále si ještě berou malé podniky Eh, za rukojmí, jako, jako by od nich si berou úvěry, eh, jinými slovy, eh, mm, dostanou zaplaceno od svých zákazníků, ale nezaplatí svým dodavatelům včas. Takže by mě zajímalo, jak to funguje a co uděláte pro to, aby to v budoucnu fungovalo o něco lépe. Paní Virkonen, prosím. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Haluan kannustaa vara... Děkuji. Já bych vás chtěla povzbudit k tomu, aby administrativní zátěž poklesla a právní úpravy se opravdu zlepšily. My ve výboru eh, chceme, aby byla Evropa Evropou růstu a zaměstnanosti. A víme, že pro podniky nejdůležitější je to regulační prostředí, které eh, je předvydatelné. My víme, že celou, celou řadu problémů prostě nelze eh, odstranit, ale je potřeba, aby byla legislativa předvydatelná a jasná. A také bychom měli eh, se zamyslet nad dopady naší práce a víme, že investiční plány jsou dobré, ale teď 80 různých plánů Eh, nebylo dokončeno. Vím, že s tím jsou problémy a ve směrnicích dochází k řadě změn, které pak eh, se liší od těch původních plánů a nejsou na to studie o dopadech a my musíme zajistit skutečně, aby ta právní úprava byla co nejlepší. Takže já vám přeji mnoho štěstí ve vaší práci a v deregulaci a ve zlepšování právní úpravy, protože to je to, co od vás očekáváme. Děkuji, pan Telička, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo. Děkujeme vám, že jste přišel mezi nás hovořit o zlepšování právní úpravy. Je to poprvé. Já jsem eh, neočekával, ne, neměl jsem v plánu položit otázku sám, protože jsem se spíš chtěl dozvědět, co, eh, s čím přijdete, ale jeden eh, z kolegů Štojbrovy skupiny inspiroval. My jsme slyšeli, jaké jsou vaše záměry E, a sice ten scrutiny board, co znamená taková nezávislá jednotka pro tohle. Tam mě by zajímalo, co máte co přesně na mysli s tímto orgánem, protože po sedmi letech členství ve Štejbrově skupině, tak e, nevím, jestli byla nezávislá nebo nebyla. E, může si stanovovat vlastní agendu? Nemůže. Agenda byla stanovena komisí, Někdy prostřednictvím také konzultací online a on, offline jsme dostávali impulzy. A kdo byl sekretariátem? K sekretariátem byli úředníci komise, úředníci eh, z generálního sekretariátu. Mohli jsme eh, konfrontovat názory eh, jednotlivých generálních ředitelství s nějakými expertízami nemohli. Měli jsme vlastní rozpočet, abychom si získali nezávislé názory, neměli. Já chápu, že ten kompletní systém je prostě takový balíček a možná nejprve se s tím chcete seznámit a, a potom eventuálně očekáváte nějaké impulzy od nás. Ale otázka nezávislosti eh, toho orgánu jako takového, můžete nám naznačit, co očekáváte od tohoto orgánu, jaký bude, jaké budou jeho úkoly a jaké služby bude poskytovat. Děkuji. Děkuji. A poslední na seznamu, než dáme slovo panu Timmermansovi, aby odpověděl, tak nyní pan Kainz, prosím, máte slovo. Děkuji. Pane místo předsedo, jeden můj přítel, podnikatel před pár lety, já jsem se ho zeptal, když jsem vstoupil do politiky, co my jako politici můžeme udělat, abychom vám pomohli. A on řekl, no, Snažte se, prosím vás, půl roku nepřijmout žádné nové rozhodnutí, žádné nové zákony a žádnou novou regulaci. Což mi přišlo jako docela dobrá odpověď. No, bohužel mimo mikrofon neslyšíme řečníka. To je prostě jenom pro ilustraci. Já když jsem vstupoval do politiky, tak jsem sám měl malý podnik a, a věděl jsem, že jeden z problémů v podnikání je e, splňovat veškerou regulaci, která má tendenci stále bobtnat a nikdy se nezmenšuje. To je ten problém. A podle vašeho názoru, pane komisaři, jakou roli komise na Evropské unii může přijmout pro boj s tímto jevem, protože některá ta regulace se týká implementace evropské legislativy, která třeba podle něko, něčího názoru může být špatná, ale některé v některých případech třeba i ta národní legislativa je velmi originální a mm, je třeba problém tam. Takže podle vašeho názoru co vy jako komise si myslíte, že my v parlamentu můžeme udělat proto, abychom se skutečně dostali na úroveň těch požadavků 90% lidí, kteří pracují v malých a středních podnicích. Děkuji vám a prosím, pane Timmermanci, máte slovo. Lots of questions and... Uh, těch otázek byla spousta, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. V skutku zazněla opravdu velká řada otázek a já se tedy budu snažit na ně odpovědět. Zvolím to pořadí, v němž byly položeny, ale možná, že začnu odpovídat souběžně na něko, otázky několika poslanců, zejména proto, že také několik se dotklo stejného tématu, zejména co se týče Junkrova plánu a skutečnosti, že eh, jsou investice z části opravdu financovány penězi, které pocházejí z rozpočtu eh, který byl vyčleněn pro výzkum a já opravdu věřím, že tyto peníze eh, pro oblast inovací rozhodně nejsou ztraceny. Právě naopak já se domnívám, že je to systém, eh, kdy se peníze používají na nižší úrovni pro soukromé investice, takže v celku můžeme zajistit mnohem větší investice eh, do inovací než bychom získali z toho horizontu 2020 a souběžně bych chtěl e, říci, že to bude e, průběžné financování a ty prostředky, které tam plynu budou e, doplňovány. To znamená, že výdaje na horizont 2020 v tomto a v příštím roce nebudou dotknuty investičním plánem. A já se domnívám, že zásadní otázkou je to, že se domníváme, že e, zajistíme větší výsledky, větší mobilizaci prostředků eh, oproti tradičnímu systému. Dále k otázce posuzování dopadů a eh, nezávislosti posuzování dopadů. O tom jste se několikrát zmínili. Já eh, mohu říci, že jsme již zlepšili posuzování dopadů za současné situace a to tím, že ti, kteří provádějí posuzování dopadů, nejsou pouze ekonomy profesí, ale také prokázali nezávislý úsudek a myslím, že by to zajistilo mnohem lepší dynamiku mezi útvary komise a mezi eh, tím orgánem pro posuzování eh, dopadů, který posuzuje návrhy. Přibližně 40 eh, posuzování dopadů, které eh, služby komise prováděly, byly odeslány zpátky a situace, o které se také řada z vás zmiňovala, je ta, že když se dělá do posuzování dopadu návrhu komise. Mělo by to sledovat e, návrh během legislativního procesu, ale měly by se posuzovat dopady e, každé jednotlivé modifikace návrhu, abychom závěrem přesně věděli, e, jaký dopad má konečné rozhodnutí a ne ten původní návrh, protože víme, že se často stává, že na základě požadavku členských států nebo průmyslu eh, se provedou eh, zásadní změny a nakonec eh, ten výsledek nevypadá jako kůň, který měl původně vzniknout, ale jako velbloud, takže je třeba sledovat toto rozhodování komplexně. Já to nyní vyjádřím velice opatrně. Někdy jsme tak strašně rádi, že se nám podaří dosáhnout kompromisu, že se raději držíme toho kompromisu na místo posuzování dopadů takovéhoto kompromisu, jaká bude eh, eh, proveditelnost toho kompromisu v členských státech. Ty tři instituce by se mohly dohodnout eh, na nezávislosti posuzování Eh, dopadů, ale toho konečného produktu, konečného rozhodnutí. A eh, myslím, že parlament si to také přeje. Eh, musíme společně o tom přesvědčit radu a já bych chtěl zdůraznit velice důležitou politickou otázkou, otázku, na kterou nemám bezprostřední odpověď. Jakmile máme nějaký kompromis, jsme schopni ho eh, zkoumat z hlediska eh, posuzování dopadů. Uvidíme v praxi, zda toho budeme schopni a já věřím, že pokud se tři instituce dohodnou na tom, že eh, budou mít naprosto nezávislé posuzování dopadů, nejenom komise, všechny tři instituce a průběhu celého rozhodovacího procesu, takže potom bude naprosto nezávislý orgán posuzování dopadů za předpokladu, že ty tři instituce tomuto orgánu budou eh, předkládat ty své návrhy a to by mohla být taková pozice, jako jsem ji vnímal v Dánsku, když se tedy provádí eh, posouzení eh, do případů v Dánsku potom legislativní orgán buď souhlasí s tím rozhodnutí nebo vysvětlí, proč nemůže dát souhlas. To by měl být závěr legislativního procesu. Pokud eh, eh, to podpoří ty tři eh, instituce, bude to v pořádku, ale nejenom ten původní návrh, ale posouzení dopadu konečného rozhodnutí. Jistě to může být z politického hlediska velice komplikovaný závazek, ale pokud tři instituce tvrdí, že si přejí lepší právní úpravu, je třeba mít něco eh, snáze proveditelného pro členské státy, pro malé a středně velké podniky. Eh, to může být eh, tedy něco, co můžeme podpořit a to posuzování dopadů toho konečného návrhu tak bychom mohli pokročit dále a také eh, se musíme postarat o nezávislost takovéhoto orgánu. Eh, upřímně řečeno by nebylo spravedlivé, kdyby jedna z těch institucí eh, poskytla naprosto nezávislé posouzení dopadů a ostatní měli volné ruce pro rozhodování. To by nevznikla potřebná vyváženost mezi třemi institucemi, co se týče solárních panelů a obchodních praktik. Hovořili jste o nesmírně eh, komplikované, ale důležité otázce. Pane Martin, máme eh, mezinárodní pravidla, které se týkají dumpingu, obchodních styků, ale ten vývoj je tak rychlý, takže pravidla a způsob jejich uplatňování s tím není schopen držet krok potřebujeme konkrétní řešení. Já vám je dnes nemohu eh, nabídnout, ale setkal jsem se eh, se zástupci evropského ocelářství dnes a přitom upozornili na skutečnost eh, nekalé konkurence z Číny, protože Číňané přicházejí s velice konkurenceschopnými cenami na světové trhy a systém opravdu eh, pořádně neví, jak to řešit. Já vím, to by se asi mělo řešit na fóru eh, VTO. Eh, myslím, že je důležité se tím zabývat. Nemohu vám předložit žádné konkrétní řešení. Protekcionismus by asi také nebyl bylo eh, rozumné. Je mi jasné, že pan Martin eh, tuto cestu nenavrhuje. Tady mezi námi rozhodně tedy nedorozumění není, ale já věřím, a týká se to jednotného trhu, když se Evropa rozhodla, že uskuteční jednotný trh s maximálně vysokými standardy, tak to bylo také kritizováno, protože e, zástupci průmyslu e, říkali, že nemohou být konkurenceschopní, e, že by to bylo příliš nákladné, ale když se stanoví standard, výrobci a výrobci eh, budou chtět být součástí tohoto trhu, budou chtět plnit vysoké standardy, pak to bude mít dopad dopady na standardy na jejich vlastním trhu, takže není eh, dobré být příliš striktní ohledně standardů, že to ohrozí konkurenceschopnost. To nebylo úplně správné. Má to eh, opačný efekt, opačný dopad na standardy. Standardy jsou vyšší než na našem trhu myslím, že o tom budeme moci ještě diskutovat. Teď pan Duncan a zajištění sítě, jak Junckerův plán, e, tak i tematika konektivity a e, energetické unie jsou hlavní prioritou této komise. Víme, že energetické trhy v Evropě nejsou dobře propojeny a e, to pro nás znamená velký projekt. Je to ostuda, že Mezinárodní měnový fond rozpočet pro e, síť u Severního moře e, snížil. Budeme proto hledat nějaké prostředky. Konektivita, propojenost, energetické trhy, to je důležitým prvkem Junkrova plánu. A zdá se, že je to oblast, o kterou mají i soukromí investoři velký zájem. Jistě to bude potropeno posouzením dopadu. A potom ještě otázka frackingu. To jste asi chtěl říct, já vás mohu ujistit, že komise předloží návrhy pouze, pokud eh, bude prokázána jasná přidaná hodnota. Zdá se, že ty eh, požadavky na fracking momentálně ještě nejsou naplněny. Potřebujeme větší zjednodušení. Ano, s tím mohu souhlasit a můžeme vás ujistit, že v nadcházejících letech dosáhneme pokroku v této oblasti. A e, co se týče e, legislativy, jako tom hovořil pan Fedeli, e, legislativa, která není implementována, to je, myslím, velice aktuální otázka. Možným, možná je to dopad hospodářské krize, že přes výzkum provádění legislativy eh, nedosáhl takové úrovně v uplynulých letech, jak bychom si to přáli. A komise znásobí své úsilí a učiní, eh, k čemu ji zavazuje eh, mandát podle mlouvy. To, co bylo dohodnuto na evropské úrovni a využijeme všech nástrojů a budeme eh, to muset přeskoumat v oblasti konkurenceschopnosti a budeme eh, eventuálně muset eh, zahájit řízení pro porušení smlouvy, pokud aktivity v této oblasti nejsou dostatečné. Myslím, že to bude důležité pro evropskou ekonomiku a že to bude i ve prospěch malých a středně velkých podniků byla mi položena otázka, která se týká sociálního dopadu opatření eh, dohodnutých eh, eh, při zasedání trojky. Stále znovu ten, kdo tu otázku položil, tady už není. Ale když jsem na to odpovídal dříve, tak jsem říkal, že je to ve velké míře národní odpovědnosti členského státu při jednání s trojkou a já eh, bych chtěl říci obecně, že i do budoucna, a také to při mnoha příležitostech eh, zmínil předseda Juncker, že hm, součástí by mělo být posuzování dopadu. Pan Borelli se eh, ptal, na to, proč jsme snížili eh, ten eh, balíček, který se zabývá odpady. To má dva důvody. Za prvé, eh, určité otázky se dotýkaly kvality návrhu tohoto balíčku. Myslím, že komise bude lépe postupovat, než jak bylo navrhováno v tomto balíčku. Týkalo se to prostě právní kvality toho návrhu. A za druhé, to není eh, cirkulární ekonomika, ale je to opravdu balíček, který se týká nakládání s odpady. My chtěli navrhnout eh, Evropskému parlamentu eh, návrh, který se týká celého oběhu v ekonomice. Sledujeme surovinový vstup do ekonomiky, sledujeme využívání recyklovaných produktů, Eh, užitečnost v ekonomice. Myslím, že to musí být opravdu koherentní v souladu s eh, myšlenkami, které se rozvíjely již od 70. let minulého století, od kolébky ke kolébce a tak dále. Já se domnívám, že Evropská unie se probudila příliš pozdě eh, a jsme svět války v jiných částech světa, i když se e, jim třeba nevede dobře v ochraně životního prostředí, tak e, tato e, ekonomika se jim daří, ekonomika toho hospodářského koloběhu se jim daří docela dobře realizovat. A vy jste mě ptal na časový harmonogram, pane Borely. Myslím, že nestrácíme rychlost. Tento balíček byl poměrně nový, myslíme, že byl eh, představen v červenci a eh, myslím, že nebudeme vůbec ztrácet žádný čas, když se do něho pustíme s tou energií, kterou nová komise má. A ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že ten balíček, který se týkal nakládání odpadů, nebyl příliš dobrý eh, kvalita některých částí některých právních úprav nebyla dobrá a my to chceme zlepšit. A dále skrutiny, bod, já jsem eh, již na to odpověděl v souvislosti eh, s posuzováním dopadu. A nyní otázka, eh, která se týkala Štojbrovy skupiny. Pan Telička položil otázku na Štojbrovou skupinu. Dovolte, abych to řekl naprosto jasně. E, to nebyl sekretariát komise. Problém pro vy skupiny e, byla e, nejednotná pozice a ta skupina se rozpadla a já bych chtěl zajistit, aby každý sledoval lepší právní úpravy, aby tam mohl vystoupit a aby kdy, když chcete zajistit udržitelné ekonomické prostředí, potom je třeba všechny zúčastněné strany do toho zapojit, aby se podíleli na vypracování závěrů, které mohou podpořit. Pan Štojpr tomu mnoho mohl dodat a proto bude přítomen. Jistě využijeme jeho expertních znalostí nadcházejících letech, abychom zlepšili své vlastní úsilí v oblasti lepších právních úprav. To se tedy nestratí, využijeme jeho expertních zkušeností, ale i ostatních, eh, také odborů, jejich hlas bude vyslyšen a tak eh, chceme přistupovat k této otázce a dále. víte, všich, všechny instituce na evropské úrovni, a já jsem to již řekl eh, eh, k otázce pana Kena, eh, jak pracujeme my, naše instituce a jeden z vašich kolegů právě řekl, my jsme velice dobří, když připravujeme novou legislativu, ale eh, sledujeme také kvalitu stávající legislativy a já upřímně myslím, že politikové na všech úrovních, včetně mě, mají takový problém. My chceme stále vytvářet nové a lepší věci, ale někdy bychom si měli najít čas, abychom se ohledli za tím, co jsme udělali v minulosti že eh, jsme to udělali s eh, původním eh, úmyslem a jak to funguje na evropské úrovni, na dalších úrovních. A měli bychom také přímo hovořit se zástupci podniků, zejména malých a středně velkých. A já jsem se přitom poučil mnohé věci. Za prvé je mnohem s naší získ získat názory eh, těch eh, velkých aktérů, eh, než aby se prosadili malé střední podniky. Velký průmysl má snažší situaci při přejímání nové legislativy, než právě ty malé a střední podniky. A dále otázka gold plating v členských státech. Někdy kdy eh, je legislativa EU eh, využita, aby eh, se na národní nebo ještě nižší úrovni k tomu ještě něco přidalo. A to je potom nesmírně komplikované pro malé a středně velké podniky. My chceme zlepšit legislativu better regulation, vlastně to je samozřejmé, kdo by si přál horší právní úpravu. Takže jak k tomu přistupujeme, jak s tím budeme pracovat a to je předmětem inovace. Já se upřímně domnívám, že zapotřebí velice těsná spolupráce s všemi úrovněmi, které jsou do toho zapojeny, nejenom v Bruselu, na úrovni hlavních měst za přímé spoluúčasti zástupců podniků a specificky i malých a středně velkých podniků a Eh, naše instituce eh, obvykle postupují tak, když vznikne nějaký problém, eh, předloží se návrh směrnice. To je tedy obvyklý způsob legislativa, ale nemusí být vždy odpovědí na všechny problémy. Myslím, že bychom se na to měli dívat spíše politicky. A je tu celá řada příležitostí, abychom zlepšili kvalitu legislativy e, také tím, že provedeme přeskum stávající legislativy. A to má obrovskou podporu členských států. E, mám velkou podporu z Madridu, z e, Paříže a jistě i z Berlína. Na všech úrovních vlád bude velký počet sounáležitostí oblasti, abychom eh, eh, eh, tady opravdu pokročili. Před deseti, pěti lety malé a středně velké podniky velice podporovali evropskou spolupráci, ale my jsme je naprosto ztratili, pokud jde o evropské projekty, protože nesou příliš velkou zátěž dopadů evropské legislativy. Často namítají správně, někdy nesprávně, ale musíme se tím opravdu důkladně zabývat. Ale ekodesign. Já tady nemám nějaké všeobecné prohlášení ohledně ekodesignu obecně. Ekodesign má své pozitivní dopady, zvláště na spotřebu energie, a pokud chceme mít udržitelnou ekonomiku, musíme značně snížit spotřebu energie. A není nic špatného na regulaci průmyslu, která vyžaduje eh, určitou eh, regulaci ohledně elektřiny, kdy prostě eh, automatické vypínání Ehm, a šetření elektřiny je prostě přirozené opatření. Takže obecně se dá říci, že ekodesign není špatná věc, ale není to ani nic obecně dobrého. Některá opatření mají dobrý vliv, některá vliv nemají, takže musíme revidovat individuálně každé opatření, zvlášť abychom viděli, co funguje a co ne. Průmyslová politika, to je velice aktuální a klíčové pro budoucnost zaměstnanosti a ekonomiky Unie. Jsem přesvědčený, a tady podporuji, co řekl předseda eh, Juncker, Evropa potřebuje jakousi udržitelnou reindustrializaci a musí předjímat vývoj světa v nadcházejících generacích. A je potřeba integrovat inovace s rozvojem a výrobou v Evropě, když vidíme eh, tu potřebu, aby eh, výzkum měl blíž k výrobě, aby se průmysl vrátil do Evropy, to musíme mít na paměti a musíme eh, být na straně těch, kteří takový vývoj podporují. Když se podíváme na detaily Junkrova plánu v různých oblastech, digitální jednotný trh, uni, energetická unie, to jsou právě součásti e, tohoto plánu a tohoto vývoje. E, zaměstnanost, zaměstnanost na všech úrovních, to je právě e, jeden z velkých nedostatků, kde potřebujeme na Evropské unii mít kvalifikace odpovídající potřebám, protože existují nedostatky v některých profesích a naopak přebytky v jiných a to je prakticky v každé zemi, čili my musíme zajistit, aby kvalifikace odpovídaly, kvalifikace lidí odpovídaly kvalifikacím, které potřebuje průmysl. A v tom je potřeba přijmout opatření na všech úrovních, včetně úrovně evropské. Pan Tajany se ptal na přístup k financování pro malé a střední podniky, souhlasím s jeho zhodnocením, doufám, že se nám to brzy podaří zlepšit. Vím, že komisařka Běnkovská pracuje na určitých aspektech tohoto problému a já to říkám všude, i když hovořím přímo s malými podniky, my bychom si přáli, aby měli přístup k evropskému financování, ale ta, eh, ta pravidla jsou tak složitá, že to vyžaduje vyloženě mít eh, podnikového právníka, aby eh, byla všechna ta pravidla dodržena a to bude potřeba tedy se na to podívat a právě komisařka Běnkovská to teď řeší. Co se týče Small Business Act, také jsem to už říkal před časem, že jsem přesvědčený, že podniky potřebují podporu a problém evropské ekonomiky a současně jeho řešení eh, spočívají na malých a středních podnicích, které mohou být aktivní součástí investičního plánu a komisařka Věnkovská také tedy na tom pracuje, snaží se zlepšit přístup k financování pro malé a střední podniky na eh, evropských i světových trzích a k přístup k, k inovacím i ke kvalifikovaným pracovníkům a já musím ještě k tomu zajistit, že tam bude menší administrativní zátěž a na tom musím spolupracovat i s národními orgány. Tak se jenom rychle podívám, jestli jsem něco nevynechal. Postoj členských států, pan Herbrand se ptal, asi jsem na většinu jeho otázek už odpověděl. Moje skutečnost na rozdíl od jeho pocitu je v posledních třech měsících, že jsou obrovská očekávání od komise i v členských zemích v celé Evropské unii. Na rozdíl od toho, co říkal pan Hebrandy, já si nemyslím, že by lidé nic neočekávali a že už by byli unaveni z Evropské unie. Já se spíš obávám, že jejich očekávání jsou tak veliká, že tedy jen doufám, že budeme schopni tato očekávání naplnit. A já vždy členským státům říkám, že ano, můžeme, jestliže tady bude Eh, silná účinnost, jestliže eh, to, co eh, doporučujeme, bude implementováno a nebude, nebudou se všichni tvářit, že všechno, co přišlo z Bruselu, je špatně. Je potřeba, aby to přineslo výsledky a hlavně, hlavně pro lidi a pro malé a střední podniky. Takže já myslím, že to je zhruba všechno, co jsem k tomu chtěl říci. Děkuji, pane Timmermanci. Pan Telička má technickou, tak prosím stručně. Ano, ano, budu stručný. Eh, při vší úctě, pane místo předsedo, vy jste řekl, že problém Štrojbrovy skupiny bylo, že nebyly vyslechnuty odbory, ale to je naprosto mimo realitu. Po sedmi letech členství já vidím ty problémy úplně jinde a sice v tom, že komise, že ta skupina nemohla si stanovovat vlastní agendu, byla zcela závislá na eh, komisi, eh, která žádná informace nemohla být ověřena eh, ze dvou zdrojů, nebylo tam žádné vedení, žádný, eh, ty odbory byly vyslechnuty kdykoliv o to měli zájem. Já jsem s nimi byl v kontaktu průběžně. Není možné mít skupinu složenou jenom ze, ze subjektu, ale musíte mít lidi schopné poskytovat to poradenství, které komise potřebuje. To nemá s odbory nic společného. Takže pokud chcete, nechcete udělat kontrolní orgán, který bude kompletně eh, eh, kompetentní, tak to nikdy nebude fungovat. Eh, chcete na to reagovat? Ano, jistě. Většinou poznámka, která začíná při vší úctě z pravidla příliš mnoho úcty neobsahuje, ale pan Telička nicméně hovoří zcela úctivě. Já chci říct si tolik já mě to neuráží, ale dopad zprávy pana Štojbra mohl být daleko větší, kdyby bývalo bylo možné, aby všichni, kdo byli součástí té skupiny, kdyby byli zapojeni do té zprávy. To jsem chtěl říci. Ono je snadné dodatečně říci, že to jsme nemohli, protože komise toto a komise ono. Komise poskytla podporu Štojbrově skupině, co měla dělat dalšího. Komise já se omlouvám při vší úctě k vám, když vy v jedné větě říkáte, že komise poskytla sekretariát a ve druhé větě řeknete, že neposkytla podporu, tak mi to nepřipadá konzistentní samo o sobě. Ale já bych si přál, co se týče tedy dohledu, skrutiny, Eh, a já bych rád, aby to bylo nezávislé, jak je to možné. Já chci, aby byli v tomto výboru experti. Já chci vědět, že, mít jistotu, že tam bude dostatečná rovnováha, že v v pěti, šesti členských státech máme nezávislé orgány, které mi poskytují eh, rady a já je určitě budu brát v úvahu, ale je potřeba mít jistotu, že tam bude dostatečně vyvážené zastoupení lidí, které budou představovat přímo podniky v členských státech a to platí Pane Teličko, prosím, počkejte, až uvidíte, jak ten výbor vypadá, vy jste jeden z nejaktivnějších členů Evropského parlamentu. Uvidíme, bude k tomu bohatě příležitost, předložíme e, zprávu místo prvnímu místopředsedovi, my potřebujeme více práce a já to považuji za jádro mojí odpovědnosti a já bych neuspěl jako první místo předseda, jestliže bych tuto svou povinnost nenaplnil a velice rád vám budu, pane Teličko, skládat účty. Děkuji. Děkuji vám, pane místo předsedo Timmermansi, děkujeme za vaše vystoupení, děkujeme za všechny vaše odpovědi, těšíme se na pokračování tohoto dialogu a e, že tedy vás budeme moci přivítat znovu ve výboru ITRE. Děkuji. Good afternoon, dear colleagues. Přeji vám hezké odpoledne, milí kolegové, dámy a pánové. Neměl jsem příležitost, abych si vyslechl diskuzi s panem místopředsedou Timmermansem. Čekal jsem na další cestující, protože ve Frankfurtu jsme nezískali slot, aby mohlo vzlétnout naše letadlo, tak eh, jsme se sem nemohli dostavit včas eh, na 15. hodinu, ale myslím, že to šlo eh, bez země dobře, je to má smůla, individuální problém, ne smůla pro náš výbor. Takže přejdeme k dalšímu důležitému eh, bodu a eh, to jsou příležitosti k zelenému růstu pro malé a střední podniky. My jsme v našem výboru odpovědní za tématiku malých a středních podniků a to je také důvod, proč je tento bod pro nás tak důležitý. No, je to první zpráva z vlastního podnětu a opírá se o zelený akční plán Komise pro malé a střední podniky. Je to iniciativa, aby malé a střední podniky profitovaly ze zeleného růstu a já bych vám všem chtěl připomenout, že ITRE zorganizoval v prosinci slyšení na téma eh, podporu inovačních malých a středních podniků to bylo důležité pro tuto zprávu. My jsme byli mnohem chytřejší po tomto slyšení a za hodinu bychom měli svou diskuzi ukončit. Možná, že to zvládneme i za těch 50 minut. Naším zpravodajem je pan De Bakr. Pane kolego, mohu vás požádat o slova na úvod. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane Eh, předsedo, co se týče eh, této problematiky odletu. Měl jste se obrátit na pana Timemance, eh, regulace, která se týká přidělování slotu. Milí kolegové, chtěl bych vám se seznámit s návrhem příležitosti k zelenému růstu pro MSP při vytváření této zprávy a při četných setkáváních jsem si uvědomil, jak je toto téma téma nesmírně důležité. Eh, jistě existuje tu určitý počet malých a středních podniků a eh, ty podniky mají eh, představy, jak by se mohly přesunout k udržitelnému zelenému hospodářství, ale naše zdroje jsou omezené a takže udržitelnost bude hrát stále velkou roli. Já bych chtěl říci, že jsme měli velice zajímavé eh, slyšení na téma inovativních eh, MSP v prosinci a eh, také tam zazděla má zpráva a zabývali se tím zúčastněné strany na tomto výboru. Zorganizovali jsme se svazy MSP celou řadu diskuzí u kulatého stolu. Byly to opravdu otevřené diskuze o tom, jaká by ta politika eh, měla být a jaká by neměla být, jaká opatření fungují, která nefungují eh, a na základě diskuzí s vámi a se zástupci komise se stále eh, chci zaměřit na nejdůležitější oblasti ve své zprávě. Také bych chtěl říci, že MSB to pro mě neznamená jenom příležitosti pro malé a střední zúčastnění podniky, pokud budou všechny eh, a pravidla fungovat řádně. Eh, stává se, že eh, není možné využít těchto možností. Chceme také zdůraznit, že malé a střední podniky čelí v tomto ohledu ještě mnoha překážkám. Já jsem poučil takové hlavní kapitoly zelený růst, Eh, výzkum a rozvoj, inovace a dále regulační rámec, který eh, působí v současnosti. Je jasné, že je tady velký společný prostor pro různé skupiny ohledně příležitostí, které jich je třeba využít vzhledem k zelené ekonomice eh, snižování vstupů a opakované využívání vstupů vzhledem eh, k tomu, eh, že to bude ve prospěch podniků, ale já nemusím opakovat eh, celou tématiku do detailu, jenom hlavní otázky. Nedostatečný přístup k financování na straně podnikatelů nejsou dostatečné informace o možnostech financování a není tu dostatečné chápání nových eh, eh, modelů, takže tady je určitý nesoulad. A myslím, že je třeba vytvořit také rámec, který umožní lepší přístup k financování, eh, například posun od prodeje zboží k prodeji služeb. Instituce by se tomu také měly přizpůsobit, protože tyto modely nezohledňují dostatečně tuto přidanou hodnotu a dále e, řízení znalostí. Myslím, že se máme více zaměřit e, na meziodvětvovou spolupráci e, protože MSP nemají dostatečný přístup k informacím a také je tu příliš malá výměna osvědčených postupu a to musí hrát zásadní roli nejenom v jednotlivých zemích, ale i e, v příhraničním styku dále e, je třeba poskytovat poradenství MSP a dále e, rozvoj zelených příležitostí, které se týkají výzkumu, vývoje a inovací. Jinak Eh, co se týče základního výzkumu, tak eh, Evropská unie je eh, na tom docela dobře, ale potom naráží na překážky v oblasti právních úprav. Je třeba, abychom vynaložili více veřejných prostředků, například nový barometr ukazuje, že jenom 9% podniků eh, eh, má eh, přínos z veřejných prostředků do výzkumu a dále je třeba stanovit stabilní regulační rámec pro stabilní podnikání. Myslím, že to vytvoří příležitosti pro inovace a umožní uplatňovat nové produkty na trhu. Poslední závěr regulace a deregulace. Vytváříme si sami velmi mnoho překážek při uplatňování eh, produktů eh, na eh, trzích. Mnohdy členské státy nesprávně interpretují předpisy a vytváří další překážky. To je špatná služba a je třeba eh, spíše stimulovat inovaci a ne blokovat ji. A je třeba eh, vychovávat eh, ty, kteří se zabývají zadáváním veřejných zakázek. Je třeba zaměřit se na konkurenceschopné technologie a závěrem několik poznámek. Poslední část mé zprávy doporučuje eh, rozvíjet podnikatelské schopnosti, zahrnuje některé obecné otázky, zelené produkty, eh, zelené eh, služby potřebují podporu, to je tedy Eh, celkový přehled. Opírám se o celou řadu otázek. Doufám, že můj úvod byl dostatečně stručný a s kolegy si chci postarat eh, o, velice koherentní a dobrou zprávu. Děkuji, pane kolego, bylo to dostatečně stručné, jasné a eh, průrazné, všemu jsme rozuměli a nyní náš kolega za EPP, Děkuji, pane předsedo. Já tady mám eh, prohlášení pana Rybiga, který bohužel dnes odpoledne nemohl dorazit, takže já si dovolím přečíst jeho slova. On země čeká na slot eh, na letiště ve Vídni. Ano, zřejmě. Eh, kolega Rubich je, mm, myslím, v Hamburgu. No, nebo já se, já se tedy pokusím ho nahradit. Takže je to návrh ohledně Eh, příležitostí pro malé a střední podniky, především co se týče udržitelných podniků z pohledu zdrojů a životního prostředí, eh, motivování prostřednictvím finančních nástrojů, které jsou nezbytné pro růst podniků. Kromě náročného prostředí eh, je potřeba časně implementovat existující regulaci, eh, je potřeba, aby takzvané gold plating členských zemí eh, ne, nepřesahoval určitou míru. Atraktivní prostředí regulace orientová na vývaz nejenom pomůže evropským podnikům fungovat udržitelně, ale také dále eh, jim umožní investovat do zelených technologií, které přispějí k reindustrializaci Evropy. To jsou slova pana Rubika. Já mohu pouze dodat, že s ním plně souhlasím. Je to zdravá zpráva, především co se týče toho důrazu na deregulaci a usnadnění prostředí pro malé a střední podniky, aby měly menší zátěž. Děkuji. Děkuji vám, to je také jasné slovo. A naši koordinátoři, jak je vidět, ehm, se chápou své zodpovědnosti. Nyní kolega Dan eh, za SND. Děkuji kolegové se země bojí, že nestihnou slot eh, na letišti, takže se snaží rychle si splnit své povinnosti, takže já není hovořím za stínového zpravodaje, který má zase jiný problém. On je na schůzce s dánským premiérem, ale to můžeme považovat také za takový problém se slotem. Takže především bych chtěl poděkovat zpravodaji za jeho práci je to celá řada zajímavých témat, jak, jako růst malých a středních podniků v souvislosti s financováním. Financování je významný aspekt činnosti a růstu malých a středních podniků a pan Kofuthils říká, že ten návrh eh, neobsahuje celou řadu významných témat, která původně byla v tom návrhu. Eh, zhruba tři tisíce slov tohoto návrhu Eh, má pouze asi 300 slov, které se týkají inovací a výzkumu. Eh, je to pokryto pouze eh, preambulí a zmíněno pouze jednou v vlastním textu. Se zvláštním zaměřením na iniciativy Evropské unie a členských států a malých a středních podniků samotných. A nyní druhá část teď hovořím za sebe, protože jsem zpravodaj stanoviska k, k dokumentu o výboru a o růstu a zaměstnanosti ve e, výboru, e, kde se e, věnujeme otázce strategických investic a podpory nízkouhlíkové ekonomiky ve všech odvětvích a toto přispěje k naplnění cílů Evropa 2020 pro udržitelný a inkluzivní růst a je to významným příspěvkem politiky zeleného růstu a podpory příležitostí, pracovních příležitostí v rámci udržitelného růstu. Eh, my v tomto týdnu budeme mít eh, výměnu názorů v, eh, v našem výboru a tam se domnívám, že budeme integrovat také toto stanovisko z ITRE. Děkuji. Nemáme tady žádné zástupce z EKR, jak vidím. Zřejmě sedí na letišti nebo hovoří s premiérem, tak za EFTD pan Toulon. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodaji za vynikající práci, kterou odvedl na této zprávě. Vzdělení komise uvádí, že že i když vlastně drtivá většina podniků se snaží opravdu dosáhnout větší a lepší efektivnosti, zejména v ekologické oblasti. To pouze čtyři podni- čtyřem podnikům z deseti se to skutečně daří. Takže co nám chybí? Je zde nedostatečná efektivnost opatření, která jsou k dispozici malým a středním podnikům. Je potřeba, aby tato opatření byla skutečně užitečná a aby byla k dispozici ředitele podniků má, mají problémy s investicemi v, té, v tomto období krize. Čili co je naším úkolem? Musíme vlastně poskytovat nebo umožňovat trhu lepší přístup k finančním nástrojům, jak říkal zpravodaj, to znamená granty, půjčky, eh, celá řada opatření, která již podporují opatření podniky na trhu, anebo nové podniky, které se chtějí eh, rozvíjet startupy. Ale to je vlastně přístup, který se musí změnit. Není to už hospodářství založené na financích, ale reálná ekonomika. To znamená revitalizovat eh, to podnikatelské prostředí. A abychom toto udělali, tak vlastně musíme zjednodušit tu administrativní zátěž a musíme také pomáhat místním úřadům tak, aby se stavěli ke své roli zodpovědněji je potřeba, aby tyto přímé e, prostředky, přímé fondy, které jsou v dispozici, pracovaly také ve spolupráci s, i s ostatními nepřímými institucemi, aby vlastně byly zaměřeny podle odbornosti, podle je tedy skutečně potřeba cílit na ta kvalitní odvětví, která se stávají skutečnými pilíři excelence současném hospodářství. Ale je také potřeba eh, mít kontrolu, abychom vlastně skutečně dobře mířili. A toto bohužel chybí. Je skutečně potřeba, abychom dokázali rychle hledat řešení, rychle zapůsobit tam, kde jsou ty problémy. To vše, aby eh, průmyslová výroba skutečně zohledňovala eh, povinnosti a podmínky v oblasti životního prostředí. Pokud tomu tak nebude, tak budeme mít skutečné problémy a prohrajeme v této hře. Kolega Siri Quartis za GUE. Eh, Děkuji, pane předsedo. Máte pravdu. Koordinátoři eh, tady zastupují nepřítomné kolegy, to je správné. Já bych také chtěl poblahopřát kolegovi za skvělou zprávu. Mám jenom dvě, tři poznámky a zdá se mi, že pár věcí tady v textu chybí. My potřebujeme tam mít odkaz na skutečnost, že velk, eh, drsné škrty v rozpočtech mají negativní dopady na malé a střední podniky a brzdí eh, inovace. Malé a střední podniky se musí vypořádat s velikými problémy, Eh, musí eh, se snažit bojovat proti tomu, aby byly pohlceny většími podniky, musí platit své úvěry s vysokými eh, úroky a velmi často tyto malé a střední podniky mají ruce svázané v důsledku politiky svých dlužníků. A to platí především pro státy jihu Evropy. A je potřeba, aby toto také figurovalo ve zprávě. A musíme také říci, že velké korporace přijaly opatření, které vedou k problémům s životním prostředím a to je důvod pro to, abychom, jak si o důvod víc, abychom podporovali malé a střední podniky v této oblasti. Musíme zdůraznit Eh, podporu malých a středních podniků, které utrpěly škody v důsledku ekonomické krize. Potřebujeme totiž růst a podporovat malé a střední podniky v této oblasti. Taková podpora tady dnes chybí a eh, chybí podpora pro inovace. Co se týče usnadnění přístupu k úvěrům, eh, tak je tu otázka Ehm, eh, zvýšením eh, projektů financovaných z evropských prostředků jako eh, projekty v rámci strategie 2020 a bohužel zjišťujeme, že přístup k financování se zhoršuje místo, aby se zlepšoval a malé a střední podniky bojují za svůj podíl na trhu, proti velkým korporacím a my bychom jim měli pomáhat nejenom kvůli tisícům pracovních příležitostí, ale také pro to, aby e, se vytvářely nové pracovní příležitosti. Děkuji. Nikdo od zelených? Nikdo tu není. Takže další kolo, kolega Kelly. Uh, uh, ano, děkuji, pane předsedo. V prvé řadě je poněkud ironické, když eh, diskutujeme o potenciálu zeleného růstu a neslyšíme tu názor eh, zástupců zelených. Eh, já se domnívám, že můj kolega pan Kerinc zdůraznil, že je to velice rozumný a praktický návrh a pan zpravodaj zpracoval ty klíčové body. A když hovoříme o malých a středně velkých podnicích, hovoříme o velké většině podniků v celé Evropské unii. A pokud eh, nebudou fungovat dobře, tak nebudeme mít žádný ekonomický růst, žádný typ růstu, ani zelený růst. Je třeba učinit vše, co je v našich silách, abychom jim pomohli. A eh, v určitém ohledu se toho dotkl již pan Timmermans a hovořil o problémech MSP s přístupem k financování. A to je, myslím, klíčové, protože pokud nemáte relativně senedný přístup k financování, potom se MSP nemohou rozvíjet, nemohou růst. A Junckerův plán Eh, pokud se rozběhne a my v to všichni doufáme, pomůže. A také bylo důležité hovořit o veškerých právních úpravách a o gold platingu. To si vyžádá velkou práci, protože eh, na národní úrovni někdy eh, vzniká ještě další zátěž Někdy vlastně, je třeba nalézt práci pro eh, zaměstnance vlády. To, myslím, musíme řešit v celé EU a hledat ty osvědčené postupy. Příliš mnoho členských států má jistě dobré příklady, jak věci zlepšovat a počítáme s novou eh, komisí a bylo by velice dobré, abychom poskytovali ty dobré příklady, osvědčené postupy na národní úrovni i přes hranice ve vztahu k MSP. Závazek komise e, přistoupit spíše k méně regulace než více regulace je nesmírně důležitý a to eh, bude opravdu ve prospěch MSP posílí to jejich růst, zelený růst, celý růst v Evropské unie. Myslím, že je to dobrý start a že to eh, bude opravdu přínosné. Já vám velice děkuji. Máte naprostou pravdu, že mezi námi není nikdo za zelené, ale naštěstí další uh, Eh, dáma, která vystoupí paní Dali, má před sebou zelenou kartu, protože je náhradnicí za eh, v tomto výboru, to je velice důležité, sice nikdo za zelené, ano, já jsem si přečetla tu zprávu. V prvé řadě bych chtěla poblahopřát zpravodaji, protože se domnívám, že je to celostní zpráva a mně se také líbilo, že v odstavci 22, ale i v dalších bodech zprávy také zdůrazňujete nutnost vytvořit lepší podnikatelské prostředí. Myslím, že EU v celku tady má určité nedostatky Je třeba podporovat podnikatelského ducha mezi mládeží a já bych řekla, že je třeba e, začít již při rané výchově, proto e, si myslím, že je to pozitivní aspekt. Ráda bych to poněkud zdůraznila a také bych chtěla zdůraznit potřebu, abychom se zmínili o mikropodnicích. Skutečnost je taková, že v některých členských státech eh, představují mikropodniky velice důležitý zdroj zaměstnanosti. Mikropodniky vyžadují naprosto odlišný přístup, abychom jim umožnili se rozvíjet vyšetuje to eh, důležitý přístup ke stimulaci zaměstnanosti. Odkaz tady je v odstavci 4, ale já bych byla ráda, kdybyste více zdůraznili tento bod. Myslím, že je třeba ho lépe propracovat ve zprávě, i když je už eh, velice pozitivní, že tu je nepřímý odkaz v odstavci 4. Děkuji. Děkuji. Eh, chtěl by prosím ještě někdo vystoupit? Pokud se tedy mohu obrátit na zástupce Evropské komise, je to paní Joana Drake z ředitelství eh, pro zaměstnanost a eh, MSP. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji všem členům a také panu zpravodaji. V prvé řadě by komise eh, chtěla uvítat tu podporu, kterou jste vyjádřili na adresu této zprávy. My opravdu sdílíme tuto ambici, abychom eh, podpořili příležitosti pro eh, zelenou ekonomiku a pro MSP. Jenom několik poznámek eh, jaké je rozhraní mezi z, konkurenceschopností a MSP. Eh, příležitostí je málo, ale eh, podniky jsou si velice dobře vědomi podnikatelské potenciálu. Jinými slovy řečeno, pokud se do toho pustí samotní, eh, příliš mnoho nedosáhnout, nemohou být dostatečně konkurenceschopní a profitabilní. Je třeba konkrétně pomoci podnikům, aby využívali eh, možnosti eh, v této oblasti. Vlastně máme 24 akcí, věnujeme značnou pozornost se specifikům MSP, eh, například zlepšení využití zdrojů v stejném podniku, Dále máme eh, centra excelence využívání zdrojů a to eh, pomůže zvýšit výkonnost a eh, efektivitu přímo. Potom byly prezentovány ještě další obce ve zprávě, je to například usnadnění transferu technologií mezi podniky a rozvíjení nových podnikatelských modelů. Eh, také věnujeme pozornost podnikovým eh, plánům eh, ve smyslu cirkulární ekonomiky, zelený akční plán vycházel z postupů, které se osvědčily, například e, e, Evropská podnikatelská síť a jež eh, podnikům pomáhá. A potom eh, klastrové organizace, které eh, pomáhají podnikům, aby byly ještě zelenější. Akční plán tak se také opírá o to, jak je možné využít jako nástroj strategické klastrové partnerství pro MSP v Evropské unii. A ještě celá řada tu zazněla. Přístup k financování MSP a také e, problémy, které s tím MSP mají. My e, velice souhlasíme s tím, že MSP mají specifické potřeby financování, až si to vyžádá specifická řešení specifická řešení ve smyslu e, širší palety nástrojů financování. Zelený plán pro MSP zahrnuje e, soukromé financování energetických nástrojů, e, což umožní využít komerčních nástrojů, zahrnuje také e, možnosti financování z vnitrostátních strojů, bude se to týkat služeb v oblasti biodiverzity a ekosystému a zelené podniky budou moci profitovat z eh, usnadněných záruk z půjček. A také jsme posílili kapitálové finanční nástroje z hlediska eh, rozsahu a flexibility v rámci politiky soudržnosti a vlast konkrétně eh, jsme se zmínili také o informovanosti. Vytvořili jsme eh, portál, který informuje o eh, přístupu k financím pro MSP a stružuje stroje informací o možnostech financování na lokální a regionální úrovni MSP podle jednotlivých zemích mají informace k finančním informacím. A bylo již 100 tisíc návštěv měsíčně a 69% uživatelů užív, využívá toto portálu pravidelně a to je dobrá zpráva. A chceme zde uvést také zdroje financování ze strukturálních fondů pro MSP. Všechny tyto zdroje financování budou zahrnovat e, e, projekty čistých nových eh, technologií. Například eh, vedeme eh, informační kampaň mezi hlavními stranami a členskými státy, například podnikatelská poradenská síť má poskytovat poradenství MSP a nakonec Evropský fond pro strategické investice jednu čtvrtinu prostředků vynaloží na podporu eh, MSP ještě do léta 2015 a také bude podporovat ekologicky udržitelné projekty. Eh, co se týče regulací, o tom jsme hodně slyšeli eh, také z prezentace pana Timmermanse. Jistě musíme nadále pracovat. Je to velice ambiciozní úroveň i v Evropě, i na národní úrovni je to eh, součinnost, jako tomu hovořil eh, pan Timmermans. Eh, je třeba, aby se testy staly důležitou součástí postupu posuzování dopadu. A to se již odehrává na evropské úrovni. Myslím, že to více prosazujeme, ale také stále větší počet členských států se zájemně ovlivňuje a využívá osvědčených postupu. My tedy vítáme celkovou eh, podporu, kterou se vyjádřili této právě je třeba eh, zajistit, aby MSP mohly využívat možnosti v zelené ekonomice. A vítáme tedy podporu zeleného akčního plánu. Děkuji. Děkuji vám za tedy tento um, zelený růst a otázku kompatibility, takže nyní požádám zpravodaje, aby se vyjádřil jaksi ve svém závěrečném vystoupení. Já budu stručný, protože všichni vypadají spokojení. Děkuji za ty nápady. Nyní začínáme dostávat pozměňovací návrhy nejenom od členů tohoto výboru, ale i v jiných výborech takže já samozřejmě všechny vaše připomínky vezmu v potaz. Vzhledem k té podpoře, která tady obecně zazněla vůči té zprávě, tak si myslím, že nebude těžké nalézt dobré kompromisy, které tu zprávu eh, ještě zlepší a za pár týdnů bychom mohli eh, přednést jasnou zprávu, kterou Eh, potom budou, předložíme samozřejmě členským státům a pak to začne. Takže děkuji vám, kolegové, za vaše připomínky a 26. února ve 12 v poledne je, pozměň, je lhůta pro e, pozměňovací návrhy, takže do, do 12 v poledne. 26. února to je lhůta, čili to je opravdu za pár dní. Takže tolik k tomuto bodu a další bod bude za 30 minut. A bude to schůze koordinátorů, nebo za 13 minut, pardon, 13 minut máte celých 13 minut na to, abyste opustili sál, pokud nejste povoláni k tomu, abyste se účastnili tohoto zasedání koordinátoru, takže nespěchejte, prosím, v klidu.